Dámy a pánové, na samý začátek bych měl několik informací. Především doufám, že spolupráce s dalšími evropskými institucemi při realizaci a implementaci Lisabonské smlouvy, která vstoupí v platnost už za týden, bude probíhat bez velkých problémů. Jsem v kontaktu s předsedou Evropské komise, tak se švédským premiérem, který zastupuje švédské předsednictví. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že Evropský parlament je připraven začít se slyšeními kandidátů na eh, nové komisaře. Jsme tedy připraveni a o tom této připravenosti jsem informoval obě dvě instituce, tedy jak radu, tak komisi, prostřednictvím jejího předsedy. Další sdělení minulém týdnu, prvního, eh, v příštím týdnu 1. prosince budeme mít Světový den AIDS. Je velice důležité, abychom nejenom v ten den měli na paměti oběti této strašné choroby a abychom učinili to, eh, co sníží šíření této choroby v minulosti. Za dva týdny 10. prosince budeme mít 61. výročí přijetí OSN Všeobecné deklarace lidských práv. po druhé světové válce a tehdy to hlasování bylo bez hlasů proti. Tato všeobecná deklarace se dá považovat za první významný krok OSN v oblasti ochrany lidských práv. Chtěl bych vás, dámy a pánové, upozornit na toto důležité datum, protože to je eh, v zájmu Evropského parlamentu a je to jedna z našich důležitých oblastí, na kterou bychom nikdy neměli zapomínat teď, co se týče zápisu z jednání 12. listopadu 2009 a všech textů, které byly přijaty ten den, tak jsou všechny k dispozici. Ptám se, jestli má někdo nějaké připomínky.